Okay, um, let's, let's. Takže eh, zahajujeme zasedání. Eh, především eh, schválíme program jednání. Vidím, že není námitek, takže pořád jednání považujeme za schválený. Bohužel tady máme několik oznámení předsedající a Žádalo se o to na minulém zasedání, takže to musím absolvovat. Tak právě jsem se dozvěděla, že bod číslo 6 na pořadu jednání, zítřejší bod číslo 6, bude odložen. To bude eh, ta eh, strategie eh, strategie pro spotřebitelskou politiku. Eh, oznámení předsedady. Budeme mít mimořádné zasedání a bude to slyšení eh, s kandidátem eh, na bankovní radu ECB. Jak už nám bylo předem řečeno, bude se to konat v pondělí 10. října 12, pardon, 14.30 až 14.45. Slyšení bude obsahovat první část, která bude za zavřenými dveřmi od 14.30 do 15.15, 15, čili 45 minut. A poté budeme mít 90-minutové otevřené zasedání od 15.15 15 do 16.45. Očekáváme, že ECOFIN předloží své doporučení zítra, to je 4. října a tím se to potvrdí nebo nepotvrdí. Já jsem byla požádána 16. a 17. Eh, září. Eh, to se eh, týkalo návštěvy ve Washingtonu. Bylo to neformální setkání ECOFINu Máme zde na webových stránkách tiskové sdělení. Já jsem se účastnila Eh, polského zasedání ministru financí a centrálních bankéřů, eh, kde hovořil také Timothy Geithner. A jenom připomínám, že už po třetí jsem byla přizvána k účasti na neformálním setkání ECOFINu. Já jsem následně eh, vyjádřila se v tom smyslu, že souhlasím s Timothy Geithnerem v tom, že katastrofální situace v eurozóně, že je třeba ji poněkud upozadit, abychom neplašili trhy. A dále jsem řekla, že bylo, byly provedeny kroky pro budoucnost tím, že jsme schválili ehm, legislativní balíček šestí zákonů a potvrdili jsme evropský semestr také v ECOFINu byla konstatována politická zhoda, abychom, aby se mohlo pokračovat v práci na kompromisu, tak jak jsme ho odsouhlasili minulý týden. Pokud se týče eurozóny, tady 17 Eh, člen ne, tak bylo konstatováno, že eh, řešení je také otázkou dobré úle a že to závisí nejen na 17, ale na celé 27. A že je třeba pokračovat eh, komunitární metodou a nikoli mm, metodou mezivládní. Také ti, eh, kteří tedy zástupci eh, z eurozóny by měli eh, skládat účty z v výboru. Pokud se týče první dohody z 21. července, je tady obava, že než to tedy projde všemi parlamenty, bude úplně poměrně hodně času a Eh, bude třeba eh, tedy připravená opatření nějakým způsobem posílit. A Timothy Geithner eh, vyslovil návrh, že je třeba toto podpořit ze strany EFSF. Také centrální banka nadále ujišťuje, snaží se uklidnit, ujistit trhy, tak jak k tomu došlo 15. září. Nicméně já jsem prohlásila, že bude třeba pokračovat v podpoře ze strany ECB, aby došlo k lidí na trzích. Bude třeba zajistit také lepší komunikaci ze všech úrovní Evropské unie. To je důležitá věc a také jsem se zmínila o tom, že Evropský parlament podpořil v několika nedávných rezolucích zavedení eurobondů. Já jsem se také účastnil debaty o finančních eh, službách a eh, s eh, právy, vydávání zprávy o garančních schématech a derivátech. Také jsem řekla, že legislativa, krizová legislativa na úrovni 27 je nezbytná, naléhavá a už tak dávno měla být. Pokud se týče CRD 4 a výzva k urychlenému eh, vyřízení tohoto tématu dalších, eh, tak eh, my tato témata máme k dispozici pouze v angličtině, či technicky jsou k dispozici, ale je to problematika odvozena od Basileje a tedy je to poměrně známá věc, takže v tom můžeme pokračovat takto. Eh, také jsem hovořil o MIFIDu, eh, která se také eh, odvozuje od Bazileje, ale v tomto případě by bylo obtížnější pokračovat v parlamentní práci bez překladů. Já jsem poukázala na to, pod jakým tlakem se nacházejí všechny instituce v současné době a při současném návalu legislativy. Eh, pokud se týče delegace Ekonu do Washingtonu a IMF, tedy MMF, tak především eh, jsme se setkali se všemi eh, odpovídajícími předsedy výboru v kongresu a debatovali jsme o problematice finančních služeb. Také jsme se setkali s vysokými představiteli Mezinárodního měnového fondu a velkých bank současná, současný stav reformy eh, finančních trhů eh, ve Spojených státech, eh, včetně odměn fin, daně z finančních transakcí, reformy finančního systému v Asii a tak dále. Eh, krizové řízení v EU, reformní programy v některých zemích EU, evropský a globální vývoj, globálna ekonomické vládnutí a rovnováha, eh, růst eh, v Evropě a tak dále. Takže to jsou všechno záležitosti, o kterých se budeme bavit ještě v říjnu a v listopadu. Čili to, ta tematika byla hodně rozšířená a pokud byste se chtěli dozvědět více o konkrétních tématech, můžete se na mě kdykoliv obrátit. Bo číslo 3 na našem programu je eh, daňová dohoda mezi Německém a Švýcarském, ale myslím, že Jean-Paul se hlásí k té delegaci do USA. Eh, k tomu, co tady bylo předtím řečeno. Eh, já se omlouvám za spoždění, které jsem měl, ale pochopil jsem z toho, co jste říkala, že eh, schvalujete pozici pana eh, Keitnera a to mi nevadí, ale chtěl bych vám říci, že to není stanovisko, alespoň tedy ne naší skupiny v tomto výboru. Už toho máme trochu dost, že nás tady poučují lidé, o kterých eh, víme určité věci. Dnes eh, samozřejmě euro je v krizi, eh, které všechny děsí, včetně pana Obamy, ale je to i způsobeno příliš vysokým výměným kursem. Tedy, že se tady nahodnocuje měna, která je v krizi. A Musím říci v tuto chvíli, že pokud jde o USA, tak americké banky dělají, co mohou, aby zabránili eh, evropským bankám, aby získávali eh, dolary a v podstatě se tady vytváří určitá panika kolem eura. Samozřejmě máme tady problémy v Řecku, jsou tady eh, dluhy, které jsou problematické, zadlužení států a já si myslím, že aspoň část tohoto výboru, a je to ta část, kterou já tady zaskupuji, je, že ta situace je vážná, ale není taková, abychom si tady měli sypat popel na hlavu vůči USA. Jean-Paul, uh, such is... Děkuji, Jean-Paul je samozřejmě jenom reakce na tu krátkou zprávu. Já jsem to neřekla úplně doslovně, že bych eh, souhlasila se vším, co řekl pan Geithner. Řekla jsem jenom, že musíme tu eh, katastrofickou situaci pokud možno co nejdříve jsme ze stolu a já také si osobně myslím, že ta uh, myšlenka získat více pákového financování přes EFSF, že by byla docela rozumná a e, nikdo e, kolem stolu proti tomu nic nenamítal. Teď tedy německo-švýcarská daňová dohoda. Tady je ústní dotaz dohodnutý. Proběhla určitá e-mailová korespondence, která se týkala toho, kdo má ten dotaz podepsat, protože je to vlastně jménem našeho výboru, takže tu otázku podepíši já. Jestli chtějí koordinátoři také eh, podepsat, tak mohou jménem frakcí také podepsat, ale myslím, že podle normálního postupu bych tedy eh, měla podepsat jako předsedkyně já. Takto jsme to aspoň eh, vyjednali a dohodli. Myslím, že to je asi ta běžnější metoda, Arlene. Ta otázka se zaměřuje na německo-švýcarskou dohodu, ale je tam také změna, eh, změněné Spojené království. Nevím tedy vlastně, proč eh, v názvu eh, se ta otázka týká pouze německo-švýcarské dohody, když vlastně se týká i řady dalších zemí. Takže myslím, že by bylo dobře se té otázce věnovat podle specifických zemí, tak jak se také v té otázce jim obsahu praví. Uh, uh, uh, Já bych rád také položil otázku komisi, co se týče Řecka. Podle některých zdrojů asi 500 a 600 miliard švýcarských franků na švýcarských účtech, které vlastně patří soukromým řeckým osobám. A pravděpodobně tyto peníze vlastně jsou teď eh, zcela mimo řecký systém a řecký systém z něj nemá odpovídající eh, daňové příjmy. Takže si myslím, že komise by měla odstartovat jakýsi záchranný program, v tomto směru, aby Řecko začalo vyjednávat se Švýcarskem tak, aby získalo tedy z těch účtů to, co e, jemu právem náleží. Ano, e, omlouvám se. Tohle e, neměla mít nějaká debata. Uvidíme, jestli bychom tedy změnili název té otázky, ale je potřeba to dohodnout dnes. Máme-li tu otázku tedy včas odeslat, Fran? Jenom poznámka. Co se týče těch eh, rozdílů, eh, těch daní s Německou, z dohody s Německem a co se týče Spojeného království, to ještě není zveřejněno. Proto eh, není možné to pojednat jako technickou poznámku, co se týče obsahu. Samozřejmě, co se týče obsahu, můžeme rozšířit tedy Ehm, tu působnost, ale technicky ta eh, dohoda se Spojeným královstvím není ještě veřejná. My víme, že něco se děje, mohli bychom eh, prostě říci německá, švýcarská a další daňové dohody, abychom to uvedli trošku obecněji. Ale opravdu se musíme pustit do eh, našich vlastních bodů, které máme na pořadu jednání. Nebyla naplánována debata na toto téma. Paní před, bohužel bez mikrofonu poslední řečnice za, přečen, za předsednickým stolem. Já jsem jenom chtěl signalizovat svou podporu eh, tomu rozšíření, protože jak vyplynulo z poslední schůze koordinátorů, je potřeba se zeptat komise, jestli tedy eh, mají i ostatní postupovat podle toho německého, britského příkladu a také to z toho textu dobře vyplývá. Když ten text ještě doplníme o ty aspekty, o nichž hovořil Wolf, a e, upravíme ten název, jak řekla Arlene, tak my to rozhodně podporujeme a nemám s tím vůbec tedy žádný problém, abyste postupovala tak, jak jste navrhla. Děkuji. Well, we'll circulate. Dobře, takže e, ten eh, finální návrh vám rozdáme, jestli budete souhlasit, ale jestli eh, propásneme ten eh, termín pro podání, tak přijdeme o šanci vůbec o té otázce hovořit. Teď tedy bod čtyři a výměna názorů s Hansem Forge Hockeburstem, předsedou Mezinárodní rady pro účetní normy. Máme 25-minutové spoždění. On nám řekl, že nemůže zůstat déle, takže když se nám nepodaří uzavřít tu debatu podle programu, tak bude problém. Omlouvám se eh, za eh, to spoždění, máte slovo. Thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Děkuji poslanci výboru ECON jménem francouzského kolegy Filipa Danžura jsem rozhodně rád, že zde mohu být a že mám příležitost eh, pohovořit eh, k tomuto významnému výboru. Někteří z vás asi vědí, že já mám za sebou dlouhou kariéru v politice v Nizozemsku. Až do doby před pěti lety jsem byl aktivní eh, v politice. Jsem tedy velice rád, že se zase mohu nalézat na parlamentní půdě a to, že se překročí čas, na to si moc dobře vzpomínám ze své parlamentní minulosti. To mě nepřekvapuje. Jsem velice rád, že budu moci odpovědět na jakékoliv otázky, které jistě položíte, které se týkají naší práce, ale chci nejprve stručně eh, uvést dvě hlavní témata. Za prvé několik slov eh, k významu vztahu IASB s Evropou a za druhé chci se také vyjádřit k úloze účetních eh, standard a finanční krize, v níž se právě ještě bohužel nacházíme. Nejprve tedy vztah IASB a Evropa. Vztah mezi Evropou a IASB je strategicky významný pro obě strany. Evropa zainvestovala velký politický a finanční kapitál do svého rozhodnutí schválit eh, mezinárodní normy pro finanční výkaznictví IFRS v roce 2005. Evropa se rozhodla, že IASB je tedy eh, rozhodně eh, orgánem, který bude stanovovat eh, normy pro celý svět a Evropský parlament schválil přijetí IFRS s většinou 458 hlasů. Parlament si také přál, aby IFRS se staly globálně akceptovaným jazykem finančního vykaznictví. A e, tato výzva e, byla vyslyšena řadou zemí. Stále více zemí se rozhodlo, že se budou řídit e, Evropou a schválí IFRS. Téměř celá Latinská Amerika a Kanada se také přidaly v Azii, oceány, Austrálii, Novém Zélandě, Koreji, Hongkongu a Singapuru a brzy e, i v Indonésii, i tam brzy tyto normy schválí. E, Japonsko už také povoluje některým svým e, firmám, aby prováděly výkaznictví podle IFRS a Čína již se také blíží tedy zavedení IFRS i Africká republika a Izrael i mají plně schváleny. V Evropě a mimo Evropskou unii Turecko také tyto normy schválilo plně a e, Rusko se chystá. A od e, letošního roku většina členů G20 také schválili e, IFRS a celá skupina G20 plně podporuje sjednocení tedy Um, účetnictví do jedné globální standardy. Jak víte, eh, americká eh, komise pro cené papíry eh, SEC se brzy rozhodne, jestli také začlení FRS do svého vlastního programu finančního výkaznictví a jestli to udělá tak, jak. Pro Spojené státy to bude složité rozhodnutí, ale já jsem optimistou a doufám, že se rozhodnou pozitivně. Kdyby se rozhodli proti, což upřímně tedy neočekávám. Eh, bylo by to velikým zklamáním po té, co eh, bylo zainvestováno eh, tolik úsilí do tohoto sjednocování po celém světě. Takové rozhodnutí, když je velice nepravděpodobné, že bude učiněno, by rozhodně spozdilo náš postup, protože celá řada zemí očekává nebo vyčkává, co udělají Spojené státy, Japonsko, Indie, Čína ku příkladu takže by to mohlo vést ke značnému spoždění v naší práci, ale myslím, že se podaří dosáhnout úspěchu. Už eh, není možné tento proces zastavit. A Evropská unie sehrála v tomto procesu velice důležitou úlohu. Takže to je pozoruhodný postup, kterého se nám podařilo za méně než deset let dosáhnout. Eh, Evropa poskytla mezinárodní vedoucí úlohou ve finančním výkaznictví. Eh, to ale neznamená, že JASB může brát tedy evropskou podporu za nějakou samozřejmost, proto také JASB provádí široké konzultace s evropskými aktéry, na eh, vývoji eh, nových norem. My, jsme, my máme mm, dobrý vztah eh, s EFRAGem a komisí a konzultujeme evropské národní organizace pro výkaznické normy v členských státech a také přijímáme vstupy od investorů a dalších skupin. I přes četnost a intenzitu tohoto dialogu jistě dojde k situacím, kdy nedosáhneme souhlasu. Evropa samozřejmě se stará o své vlastní zájmy, kdežto IASB musí brát v úvahu všechny ostatní zájmy a i e, v Evropě se často všechny státy nedokáží dohodnout, co se týče otázek účetnictví. A tam, kde dojde k takové neschodě, je úkolem IASB, aby prokázala, že ty volby, které jsme učinili, eh, vychází eh, tedy z našich aktivit, eh, kdy ty normy zavádíme a že vychází ze dobře informované a dobře opodstatněné, opodstatněné logiky. My i nadále budeme důvěřovat všem těm, kteří schválili naše normy a budeme se snažit posilovat institucionální vztahy mezi IASB a Evropou. protože my jako nezávislý eh, orgán, který eh, schvaluje normy, musíme eh, tu důvěru, kterou v nás všichni kladete, také vám poskytnout. To bude nadále naší prioritou. Dále budu chtít hovořit o finanční krizi a účetních normách. To je téma, které by si vyžádalo mnohem více času, než mám, ale přesto se domnívám, že bude užitečné, abychom si uvedli eh, alespoň stručně do kontextu tu situaci. Eh, finanční krize byla způsobena eh, pádem obchodních norem a selháním makroekonomických politik v celém světě. Nedostatky na poli regulace Eh, vyústily v obrovská rizika, která rostla nepozorovaně, až bylo příliš pozdě. Eh, často také docházelo eh, k nedostatečné transparentnosti a investoři nevěděli, jakých rizik se dopouštějí nebo k jakým rizikům se nechali strhnout. Je neuvěřitelné, že se to vůbec stalo a rozhodně nesmíme připustit, aby se něco takového opakovalo. Myslím, že v této souvislosti finanční výkaznictví může sehrát důležitou úlohu. Transparentnost je něco, s čím my, kteří se zabýváme výkaznickými normami, eh, to je pro nás každodenní samozřejmost nejvyšší úroveň transparentnosti umožní uživatelům finančních výkazů, aby nahlédli i do nejzasších, nejzasších eh, tedy eh, míst eh, finančních pozic společností. A transparentnost je tedy nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou finanční stabilitu. Bez ní opatření která by měla zvýšit finanční stabilitu, eh, nedokáží, nedokáží zafungovat a rizika se budou dále zvyšovat, až bude příliš pozdě se jim věnovat. Předseda německé banky, eh, pan Ackermann, nedávno řekl, že volatilita se stala novým normálem a myslím, že eh, doba nerizikových aktiv ta je dávno pryč, jestli vůbec taková doba vlastně existovala. Jestli volatilita je skutečně novým normálem, jakým způsobem máme my jako, eh, eh, jako orgán, který zavádí normy, reagovat. Měli bychom uměle chránit investory Eh, předtím, aby zjistili, že existuje nějaká ekonomická volatilita, a nebo by se měli účetní snažit popisovat co nejpřesněji a eh, co nejtransparentněji eh, tento nový normál, tuto novou normální situaci. Myslím, že většina lidí se domnívá, že finanční výkaznictví musí obraz kreslit co nejpřesněji. Protože když císař skutečně nebude mít žádné šaty, tak je úkolem finančního výkaznictví to říct nahlas, eh, bez ohledu na to, jak to bude nepříjemné. Ale to vše eh, za určité podmínky. Žádáme-li účetní, aby popsali pravdu, to je jedna věc, ale musíme si dát pozor na to, aby přitom sama finanční informace se nestala zdrojem ekonomické volatility. A právě z tohoto důvodu se IASB vždy dívala pragmaticky na to, které metody opatření je třeba schválit. My víme, že na to neexistuje jedna správná odpověď a proto jsme vždy aplikovali eh, přístup eh, kombinovaných eh, opatření, kdy jsme kombinovali historické náklady a spravedlivou hodnotu. Proto jsme také nedávno dokončili reformu eh, naší normy pro měření spravedlivé hodnoty, která poskytne nové vodítko eh, pro nelikvidní trhy. Protože, jak víte, nelikvidní trhy eh, vlastně mají veliký problém definovat hodnotu, hodnotu aktiv. Proto také velice obezřetně postupujeme s reformou účetnictví o finančních nástrojích naše eh, připravovaná pravidla hedžového účetnictví eh, zabrání eh, umělé účetní volatilitě a budou chránit firmy. Proto chci říci, že účetnictví by nemělo zakrývat volatilitu, ale zároveň by se nemělo samo stát jejím zdrojem. Závěrem, vážení poslanci tohoto výboru, chci říci, že jsem vám vděčen za pozornost a je zcela zřejmé, že zažíváme eh, zajímavou dobu. Eh, na můj vkus je možná až příliš zajímavá. Eh, je třeba, abychom společně řešili ty hluboce zakořeněné problémy globálního finančního systému. Já vám mohu slíbit, že IASB bude i nadále úzce spolupracovat eh, s evropskými hráči, včetně komise a parlamentu. Eh, budeme hledat příležitosti eh, ke stále hlubšímu dialogu a budeme sehrávat naši roli na evropských finančních trzích. Je celá řada věcí, o kterých jsem neměl čas se zmínit, ale jistě budu mít příležitost na ně odpovědět ve vašich otázkách, které doufám. Děkuji vám. Děkuji vám. Would members who want to ask... Tak prosím, přihlaste se, kdo chcete položit otázku. Takže Wolfe, chcete jako první se ptat? Ano, tak eh, především, eh, pane Hohenforste, eh, vám děkuji za to, že jste mezi nás zavítal. Vy víte dobře, že Eh, naše vztahy nebyly vždycky úplně eh, ideální, čili bylo by možná lepší, kdybychom v budoucnosti s IASB měli pravidelnější vztahy. Eh, máme takový pocit, že IASB je dominována spíše angloamerickým živlem a méně se zabývá evropskými aspekty, ale to může být také milný dojem další bod. Já doufám, že máte pravdu, když říkáte, že eh, věříte tomu, že eh, eh, FR tyto normy budou zaváděny také v Americe. Tady doufám, že nebudeme zklamáni, ale měl bych takovou technickou otázku a možná byste nevím, jestli to bude schopný konkrétně na to zodpovědět, pač to opravdu velmi technické. JSP předložil eh, v červnu eh, loňského roku zprávu, která se týkala eh, tématu příjmy se smluv, smluv se zákazníky. A v tomto souvislosti by měla být připravena směrnice, eh, kde by, podle které by se vykazovaly obraty eh, tak, aby byly mezi oborově srovnatelné. Eh, u nás, tedy v Německu, ale také ve Francii, ve Španělsku se na nás obrací jiné firmy, například telekomunikační, které říkají, že pro ně je tato norma naprosto kontraproduktivní. Já myslím, že vím, o čem eh, hovoříme, ale tady se prostě otevírají možnosti, aby se na úkor budoucích let již dnes vykazovaly obraty, které pak budou na úkor těch budoucích období, ale to samozřejmě <laughs> nemůže být smyslem. Problém je v tom, že telekomunikační eh, podniky které jakmile uzavřou smlouvu poskytování služeb a je tam eh, subvencionovaný telefon, tak oni mají tendenci eh, tento dotovaný telefon vykazovat okamžitě a nikoli rozepisovat ho na období trvání té smlouvy. Čili tady, jestli uvažujete, že byste tento problém nějakým způsobem se snažili vyřešit. Děkuji, pane Klinci. Otázka tedy, zda u nás dominuje anglosaský eh, eh, živel, tak já musím říct, že je tam skutečně mnoho anglosasů a jsou docela dobří, ale když se podíváte na organizaci, tam je nějaký 135 lidí, a tak uvidíte, že je velice eh, různorodá, eh, lidé z různých koutů světa. My se na to taky nedíváme zase tak geograficky eh, vyhrazeně. My máme lidi, kteří jsou prostě nadšení pro myšlenku a tou myšlenkou je ochrana zájmu investorů Eh, přičemž investoři eh, většinou nejsou jednotlivci toužící po zbohatnutí, ale často jsou to investiční společnosti a penzijní fondy. Eh, pokud se týče přijímání těchto norem v USA, samozřejmě já už z titulu své funkce musím být optimistický. Především já si myslím, že by bylo skutečně velice dobré pro celý svět, kdyby se Amerika připojila, poněvadž mnoho z peněz našich občanů končí na amerických kapitálových trzích, čili kdybychom tady měli lepší transparentnost, prospělo by to naší části světa určitě. Spojené státy eh, sehrávaly vždycky důležitou roli ve stanovování účetních standardů. Já neustále slýchám z americké strany, že skutečně to rozhodnutí do dne padne, víc tomu teď asi říct nemohu. Pokud se týče uznávání příjmu, tady ta norma, tak jedna z mých prvních setkání, poněvadž víte, že já jsem teprve nedávno své funkci, tak právě se tam probývala problematika těch telekomunikačních smluv. Je skutečně to tak, že eh, mnozí eh, zákazníci uzavírají smlouvu, kdy dostanou zdarma telefon, ovšem eh, určitě nikdo z nich nevěří s tím, že to skutečně dostávají zadarmo, poněvadž vždycky je to spojeno s úvazkem na dva roky, tři roky a podobně. Čili je to něco jako prodej na splátky. Jestliže tedy eh, prodáte, že to tak je, tak je třeba to jednoduše a prostě uznat a vykázat a nepředstírat, že je něco zadarmo. Takže hm, tak to je. My eh, se opravdu nedomníváme, že je to ekonomicky eh, správný obrázek, pouze tvrdí, že ten telefon je zadarmo. Takže eh, budeme se tím znovu zabývat a eh, bude možno se tím standardem ještě jednou zabývat důkladněji a já věřím, že o tom budeme jednat také s telekomunikačními firmami a určitě pokud eh, přijdou s nějakými skvělými argumenty a opravdu tedy budou tvrdit, že to opravdu jsou zadarmo tyto telefony, no tak Uvidíme. Jean-Paul? Děkuji, paní předsedkyně. Abych doplnil otázku Wolfe eh, Klince a eh, já jsem chtěl položit něco podobného a proto bych na to chtěl zavážit, eh, navázat. Samozřejmě, tady je potřeba, aby ty normy byly ekonomicky užitečné a nejsem si jistý, jestli v tomto případě to opravdu užitečné bude. Pamatuji si ale na argument, eh, který byl eh, používán eh, k normám číslo 17. V případě smlouvy nebo nějakého nájmu to prý bude zúčtováno během celého období. A to pro některé firmy, především ty, které pronajímají svou budovu, například hotely, to opravdu vedlo k vážným důsledkům. A když jsem položil tuto otázku, tak mi řekli ano, ale to dělají i ratingové agentury, když hodnotí eh, podniky. Agentury něco takového dělají a ta norma ta pouze eh, zohlední eh, obvyklé, obvyklé věci. Takže má otázka je, jestli je potřeba pro to, abychom udělali radost ratingovým agenturám, abychom uh, zkomplikovali situaci uh, telekomunikačním podnikům. Samozřejmě, pokud je o tyto postupy, tak si o tom můžete myslet, uh, co chcete, ale žádná tržní cena pro takový telefon neexistuje, protože to je vlastně kombinace různých smluv nebo nějakých uh, závazků nebo uh, různých věrnostních programů a hodnoty toho telefonu když se podíváte na eh, cenu těchto telefonů, eh, které bývají v těch programech eh, dávány, rozdávány nebo tedy přidělovány, tak mají různou cenu, když je potom chcete koupit na trhu. A Někdy se tady předjímají příjmy, které nakonec ta agentura nebo ten operátor nemají, když například eh, klient vypoví smlouvu před koncem, protože on to udělat může a legislativa to dovoluje stále více. Takže já jsem chtěl ukázat, že pokud jde o jednoduché věci, eh, tak eh, tam k tomu také musíme přistupovat jednoduše. Well, if it is, uh, really true that the, uh... Pokud je pravda, že zákazník může zrušit smlouvu na telekomunikační služby na druhý den, což ovšem v současné době tak není, pak já si myslím, že celý tento biznis se zastaví, poněvadž eh, telekomunikační operátoři nebudou mít důvod poskytovat telefony zadarmo, to by bylo pro ně příliš riskantní. Takže já nevím, jestli Evropský parlament v tomto směru něco připravuje, ale asi by to bylo nějaké řešení. Skutečnost, že je zde taková cenová džungle, jestliže si na trhu kupujete iPad, tak poznáte tedy, kolik to stojí, co je další, co je levnější, ale eh, naopak tedy u telefonu ty ceny jsou prostě tak široké, že eh, to prostě souvisí s těmi smlouvami. Eh, další věc je leasing, máme i tedy leasingový standard a když se ohledneme do minulosti, za velkými účetními skandály. Eh, většinou se týkaly eh, mimo rozvahových nebo podrozvahových záležitostí. To jsme měli třeba v krizi a v podstatě eh, to láká firmy schovávat si položky, kam se mimo rozvahu. My se teď domníváme, že je velice důležité, že eh, pokud eh, bychom měli skutečné závazky, které mohou být finančně velmi významné a, a ono to tak eh, bývá, třeba za období, já nevím, prvních pěti let nebo podobně, tak ty se prostě ocitají mimo rozvahu. Mnohé firmy prostě to, co chystáme, nebudou vítat. Bude to eh, znamenat, že se eh, že by si museli hodně přizpůsobovat své systémy, ale my eh, v současné době tedy překládáme údaje a mm, je to celkově tedy optimističtější, než by se čekalo tak já bych ještě okomentovala několik, z toho, co jste, několik věcí z toho, co jste řekla. Pokud se týče Spojených států, a my jsme tam také byli mm, s delegací a já musím že říct, že vzhledem k IFRS jsem méně optimistická, poněvadž mi to spíše připadá jako eh, výměna názvosloví eh, spíše, než eh, by se opravdu docházelo k jakési systémové změně. Je to spíše jakési jakási paralelita je tady a mně se tedy v hlavě rozsvěcí červená žárovička varovná, poněvadž je to možná ale také tím, že já jsem tam hovořila s, něčím, s někým jiným. Nicméně všimla jsem si drobné úpravy názvu sloví. Eh, pokud se dostaneme do oblasti mobilních telefonů a podobně, tak eh, to se týká jak těch menších firm, ale i těch větších, tak eh, tam skutečně se často ptají, proč vlastně ten, ty skutečné Eh, příjmy a výdaje se nemohou jednak u jedné reflektovat v účetnictví. A já myslím, že eh, musí být eh, prostě nějaké způsoby, kde tedy ta, ty mobilní kontrakty, že prostě musí být nějaký způsob, jakým způsobem to přiblížit více skutečnosti. Já si myslím, že naše metoda je velice podobná eh, leasingovému standardu. Jde o to, aby se maximálně věrně reflektovala ekonomická realita. Efekt je takový, že v okamžiku, kdy zákazník dostane mobilní telefon, tak ho vlastně kupuje. A začíná ho splácet po dobu jednoho či dvou let v podobě pravidelných plateb. Ve Spojeném království například můžete uzavřít smlouvu bez telefonu nebo s telefonem a e, vidíte, že ty smlouvy jsou výrazně odlišné co do cen. Čímž se tedy reflektuje cena toho telefonu. A zase v okamžiku, kdy by zákazník mohl druhý den eh, ten kontrakt vrátit, no tak eh, tam by určitě nebyl žádná, eh, žádný rozdíl mezi realitou a jejím účetním obrazem. Pokud se týče Spojených států, tam je to trošku jinak. Já se přesto domnívám, že dojde k pozitivním rozhodnutím, protože Spojené státy do IASP investovaly hodně, také do našich standardů. Kdyby to nyní odmítli, tak to znamená, že by ztratili vliv na IFRS a na tom Spojené státy nemají zájem. Eh, američtí investoři, eh, co, co by měli vlastně dělat? Jim se příliš nedaří na domácím trhu, tam ten tak není eh, zrovna v skvělé kondici, čili oni de facto se musí ohlížet jinde ve světě, zejména v těch emerging markets. A IASB ta vlastně z toho velkého zmatku v Ázii koncem 90. let a přišla s tím poznatkem, že ty standardní účet, eh, účetní standardy nebyly na výši situace, čili já myslím, že ve Spojených státech panuje eh, toto povědomí a Spojené státy chtějí bojovat za své ekonomické zájmy a eh, postaví se k tomu správně. Yeah, thank you very much for... Děkuji za to, že jste přišel. Já mám dvě krátké otázky. Za prvé, návrh ústavy je v RS. V tom návrhu znění se odkazuje na veřejný zájem. A tedy tento odkaz byl vypuštěn a komise vznesla otázku a uvedla, že to považuje za zásadní změnu a pochybnou změnu, protože potom celý ten účetní výsledek často je veřejným statkem a pakliže se vypustí tento odkaz, tak toto není dobrý vývoj. Takže bych rád vyslechl váš názor a také, jak daleko jste postoupili v procesu konzultací na toto téma. A moje druhá otázka se týká mého oblíbeného tématu, a to je výkaznictví země po zemi. Paní předsedající jistě očekávala tuto otázku ode mě. My jsme měli v roce 2009 pěknou debatu s vaším předchůdcem, panem Tvídem, na toto téma, který se k tomu vyjádřil a parlament ústy tohoto výboru i na svém plenárním zasedání se pozitivně vyjádřil k tomu výkaznictví jednotlivých zemí. Madame Žiry, předsedající výboru DV a také já jsme si vyžádali eh, určité doplňující vysvětlení po té debatě zde. Bohužel se nám nikdy nedostalo odpovědi, což si myslím, že je smutné, protože to působí určité problémy v komunikaci že demokraticky eh, zvolený parlament a poslanci přece se mají účastnit dialogu a mají dostat odpověď, když položí otázku. Takže já bych rád vyslechl vaše stanovisko k té otázce, tedy zavádění IFRS ze strany jednotlivých zemí a také jsem tedy eh, poslal dopis vašemu předchůdci a čekal jsem také písemnou odpověď. Děkuji vám. Děkuji, pane Giorde. Za prvé, myslím, že není pravdou, že v našem strategickém dokumentu byl vypuštěn ten veřejný smysl naší práce. My tam máme poměrně podrobnou pasáž na toto téma. Řeknu to takto. Já jsem většinu svého života strávil ve sféře veřejného zájmu a stále ještě se domnívám, že v tomto veřejném zájmu pracuji. Eh, v čem spočívá veřejný zájem naší práce? V úzkém slova smyslu jde o ochranu zájmu investorů. To je náš primární klient, který musí mít schopnost se spolehnout na účetní výsledky firm, do nichž investovali, takže to je veřejný zájem a tržní ekonomiky ovšem nemohou eh, fungovat pouze podle pravidel. Eh, jsou založeny i na důvěře a myslím, že tyto normy pomohly eh, vdechnout důvěru do našich tržních ekonomik a spolehlivé finanční výkaznictví je nezbytným podkladem důvěry v tržní ekonomiku. Takže rozhodně eh, tento názor eh, také bude vyjádřen v našem strategickém dokumentu. Co se týče výkaznictví zem po zemi, tady nemám tolik zkušeností, vím, že to existuje. Velice rád eh, ten váš dopis dostanu a zařídím, abyste na něj dostal odpověď. My jsme právě také zveřejnili dokument, který se týká našich budoucích plánů. Tam se toto téma Eh, objevuje a hovoří se tam o tom, co se v tomto směru dělat bude a co už se udělalo, ale já ještě o tom úplně přesně všechno nevím. Vím, že se jedná o velice senzitivní otázku, která je pro Evropský parlament důležitá. Dokáže si představit několik cest eh, ke splnění vašeho cíle a jednou z nich může být i finanční výkaznictví. Vím, že ve Spojených státech šli cestou regulace, a i toto je možná cesta k tomuto cíli? Ano, já jsem hovořil o poslední verzi naší strategie z roku 2011, kdy vlastně e, název toho dokumentu je, že sloužíme veřejnému zájmu pomocí finančního výkoznictví, ale jak jsem řekl, rád si ten eh, váš dopis vezmu sebou a zařídím, abyste dostal včasnou odpověď. Možná došlo k nedorozumění. Existuje tedy rozdíl mezi tím, co vy máte ve strategickém dokumentu a mezi ústavou u IFRS? Ta moje první otázka se týkala přesně tohoto tématu. Je to totéž, anebo to jsou dva různé dokumenty? A jestli to jsou dva různé dokumenty, tak bych poprosil, eh, abyste eh, pohovořil i co se týče tohoto dokumentu. Jsou to dva odlišné dokumenty, ale jsem si na 99% jistý, že i v naší ústavě se hovoří o veřejném zájmu. Já se o tom přesvědčím, jestli to tam není, tak by to tam rozhodně být mělo. Děkuji, ano, máte naprostou pravdu, že výkaznictví zem po, země, eh, zem po zemi eh, je jednou z našich priorit. Já už jsem o tom s vámi hovořila soukromně. Nech, nech, nechceme, nechceme, aby se vzájemně čekalo na to, než se to zavede pomocí regulace aby se čekalo nekonečně. Anton Lim. Muchas gracias. Eh, gracias por su comparecencia. Děkuji. Nejprve mám stručnou otázku. Chtěl bych říci, že podporuji to, eh, aby se postupovalo eh, země podle, pozem, pod, země za zemí, to je velice důležité musíme dosáhnout mezinárodní prosaditelnost těchto předpisů. Před třemi lety velká německá banka při hodnocení eh, derivátů zjistila, že podle amerického hodnocení mají tyto eh, cené papíry eh, pětkrát vyšší hodnotu než podle evropského hodnocení. To ukazuje na to, že tady je velký prostor a že tyto postupy jsou částečně spochybnitelné. Musíme to vidět také v kontextu finanční reformy a musíme se zamýšlet nad tím, jak ty problémy vyřešit. Druhá otázka. Zmínil se tady finanční reformu a reformu e, účetních e, postupů a k tomu bych chtěl říci, že finanční reforma to je samozřejmě jedna věc a ty účetní normy to je věc další. E, Ekonomická obnova to je jiná oblast, která s tím samozřejmě do jisté míry souvisí, ale musíme ji vnímat odděleně. Potřebujeme investice k tomu, aby se hospodářství zotavilo a musíme se postarat o to, aby kolísavost trhů eh, nebyla vzájemně ovlivňována eh, s kolísavostí hospodářství a měli bychom tady zabránit možnému zkreslení. Možná, že k tomu byste se také mohl vyjádřit. Um, Děkuji. Vy jste se zmínili o dvou důležitých otázkách. Hovořil jste o skutečnosti, že jsou uh, velké rozdíly v, prezent, v prezentování amerických finančních institucích a finančních institucí IFRS, což je pravda. A ten hlavní rozdíl spočívá v tom, že co se týče IFRS, když se banka pustí do bohatých aktivit na trhu derivátů, což banky dělávají, tak potom musí prezentovat veškeré tyto deriváty na své rozvaze. E, podle amerických GAP e e, tyto pozice v derivátech to znamená aktiva a pasiva, se dají vzájemně proučtovat, což potom vede k takovým menším výsledkům eh, na rozvahách. Co se týče derivátů, kdybyste umožnili evropským bankám, aby si vykompenzovali deriváty tak, jak je to povoleno ve Spojených státech, tak by evropské banky vypadaly o 20 až 30 eh, procent menší, než vlastně teď se jeví. Abych pravdu řekl, myslím si, že naše pravidla jsou logičtější, protože podle mě aktivum je aktivum, pasivum je pasivum, deriváty jsou velice nebezpečné nástroje a nemělo by se o nich psát v poznámkách pod čarou, měli, mělo by se o nich účtovat řádně v rozvaze. Já, než jsem se Eh, pustil do tohoto tématu, tak jsem, se, eh, tak jsem vlastně fungoval na, v, regula, v regulačním úřadu eh, v Nizozemsku a pak vypukla finanční krize a já jsem tehdy hledal odpovědi na to, co se vlastně stalo se všemi našimi ekonom, ekonomikami a sledoval jsem statistiky evropských a amerických bank. A zdálo se mi, že vlastně evropské banky jako kdyby měly mnohem více dluhového financování než americké, ale vůbec to tak nebylo. Byly to naopak americké banky, které měly více dluhového financování, protože podle amerického GAPu a ty eh, deriváty se prostě, o derivátech se účtuje v Americe úplně jinak. A já jsem tehdy byl eh, regulátor, to znamená, že jsem měl mít poměrně podrobný přehled o trhu. Umíte si představit, že někdo, kdo není v takové pozici, z toho může být opravdu velmi zmaten, když ani já jsem nevěděl. Proto si myslím, že je velice důležité, abychom ta pravidla přiblížili, sjednotili a abychom měli na světě tady jednu jedny jediné normy, tak aby bylo vůbec opravdu reálně možné porovnávat banky bez ohledu na to, v které části světa fungují. A e, ta druhá otázka, tržní volatilita. Během té krize Eh, vypukla eh, veliká panika. Nevím, jestli teď jsme zase vlastně na vrcholu krize, ale eh, taková ta panika po pádu Lehman Brothers v roce 2008 se hovořilo o tom, že vlastně došlo k pádu tržních hodnot a že to trošku zavinili účetní. Já si umím představit, že v žáru té debaty vlastně padala jedna tržní hodnota za druhou, ale když se na to podíváme racionálně a podíváme se na to, co se vlastně stalo, podíváte se na ty výsledky účetní těsně po vypuknutí té krize a jaké ztráty v následujících dvou letech ty banky zaznamenaly, ty ztráty byly mnohem vyšší než to, Eh, co z účetních výsledků vyplývalo na počátku. Takže si myslím, že my jsme v tom účetnictví vlastně toho neukázali moc. My jsme to ukázali málo. A proto také eh, finanční průmysl zaznamenal eh, takový, takové ztráty. A tím pádem si banky dost včas neuvědomily, že tedy zaznamenávají ztráty. Všimli jste si toho, všimli si toho teprve pozdě. Děkuji vám. Eh, mě by eh, zajímala, eh, zajímalo hodnocení aktiv a pasiv a rozdíl v postupu mezi EU a USA, protože Evropa chce zvlášť hodnotit Eh, aktiva a pasiva a deriváty, proto také eh, máme in, uh, nesolventnost 2. Mohl byste nám vysvětlit, kde dochází k interakci mezi aktivem a pasivem, tak jak je to v modelu pojišťovnictví, Možná, že je nějaké propojení mezi poplatkem, který ročně platíme, a mezi e, těmi spojenými aktivy, jestli je to nějak provázáno. A potom ještě úplně jiná věc. Vy jste v tom svém úvodu hovořil o skutečnosti, že pravděpodobně už neexistuje něco jako bezrizikové aktivum. Eh, to už mě dlouhou dobu zajímá v kontextu státních dluhů a požadavků na kapitálové zajištění bank. To, jak víme, je jednou z příčin eh, toho problému se státními dlahy. Máte nějaký nápad, jak eh, tedy to vyřešit, zvláště v kontextu státních dluhů, tedy vyřešit způsobem, který by neposiloval ten cyklický charakter eh, ekonomik. Protože prozatím se hovoří o tom, že eh, v určité fázi se změní hodnocení rizika, což je ale ožehavé, a nebo že zavedete prostě ad hoc eh, režim, režim velkých expozicí. Jak tedy, jak tedy je to z účetního hlediska, ne tedy z z hlediska credit eh, default swap. Hmm. Pro mě bylo největším překvapením eh, a tím, jak vlastně nebezpečný ten systém, po, eh, pro který teď budete, budete hlasovat, CRD a, ten, a Bazilej, pro mě bylo největším prozřením to, co se stalo v Irsku. Před třemi, čtyřmi lety Eh, nemělo Irsko skoro žádný státní dluh, 23%, a eh, řada lidí měla za to, že je to nejbezpečnější eh, země na, v Evropě, co se týče státních obligací, které byly hodnoceny 3A. A pak se ukázalo, že skutečně nic takového jako bezpečné aktivum neexistuje. Teď se Německo považuje za super bezpečnou zemi, ale i Německo má 80% státní dluh a je nuceno financovat obrovské záchranné eh, operace v Evropě, takže možná bude mít ještě vyšší dluh. A je téměř nemyslitelné si představit, že země jako Německo by mohlo ztratit hodnocení 3A. A teď se podívejte na USA, co tam se stalo, tam to také bylo nepředstavitelné. Proto si myslím, že je velmi nebezpečné si zavádět do finančního průmyslu, průmyslu takový kapitálový režim, který by stanovil, že pro určitý eh, typ eh, aktiv, eh, pro státní obligace není potřeba si vyčlenit nějaký rezervní kapitál. To prostě nejde. Před tím, než ta krize vypukla, většina bank vlastně Eh, vykazovala velice pěkná, eh, pěkné poměry podle eh, Bazileje 11, 12, 13 Když se podíváte na výsledky účetnictví podle našich norem, tak se podíváte, že většina z nich měla 1-2 toho kapitálu a když jste vlastně odečetli menšinové podíly a goodwill, tak měli skoro možná nulový kapitál nebo záporný kapitál a chcete-li jednoduchý důvod, proč jsme se dostali do takového chaosu, um, ten důvod je ten, že jsme finančnímu průmyslu vůbec umožnili fungovat a operovat na základě nulového kapitálu. Proto je ten náš systém tak zranitelný a tak uh, vlastně zabředl do takového rizika. To byl uh, nesmírně nebezpečný uh, režim, v rámci něhož jsme umožnili předvídat, že některá aktiva nejsou riziková. Všechno je rizikové. Ano, a to byla, ta další otázka byla také dobrá. Pakliže existuje velice úzký vztah mezi aktivem a pasivem, tak berete to v úvahu? Ano, samozřejmě. Veli, většina moderních produktů životního pojištění v Evropě má zcela jasný, jasnou návaznost na pojistku, která, kterou eh, podepsal tedy pojistník, má z toho určitý výnos a ten výnos, který byl tomuto pojistníkovi přislíben, je velice úzce provázán eh, k výkonnosti aktiva, které pojišťovna investovala do jakéhosi fondu. Tam žádná volatilita eh, připuštěna ne- není, protože ty se pohybují simultánně. Pak, když trh stoupá, tak ten fond stoupá také. Když trh klesá, fond eh, klesá také. A my si velice dobře uvědomujeme, při, když nastavujeme eh, účetní pravidla, že je tady velice úzké provázání mezi aktivy a pasivy v tomto smyslu a že tady nesmí být v tom účtování nějaká neschoda v tomto smyslu. Děkuji. Eh, ještě někdo má otázku, prosím? Jsme spokojeni? Máme ještě pár minut, takže jestli byste k tomu ještě chtěl něco dodat. Ne, já myslím, že ne. Já myslím, že to hlavní jsme tady probrali. To znamená situaci ve světě, finanční krizi. Možná, že bych ještě doporučil vaši pozornosti, pardon, poděkoval vám za pozornost a velice rád se k vám eh, brzy vrátím a eh, samozřejmě budu eh, rád odpovídat přímo na vaše další dotazy. Děkujeme. Um, we've got about a, a ten minute. Tak, nyní máme desetiminutovou pauzu, než se dostaneme k výroční zprávě o ECB. Děkuji.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

Okay, everybody, we're more or less at the appointed time. I'm, I'm still missing. Uh... Takže eh, jsme víceméně dospěli do časového okamžiku, kdy bychom měli začít, ale chybí nám tady gamey, čo? Nebo vy snad chcete hovořit místo něho? Ne. Right. Oh, and I'm, I'm, I'm Okay. Um, and we are also missing... A ještě nám chybí Dirk Epping, no snad se objeví. Takže máme na programu Eh, výroční zprávu ECB a budeme hovořit o pozměňovacích návrzích. Zpravodaj má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Jsem velice rád, že mnozí jste této zprávě věnovali pozornost. Bylo podáno eh, zhruba eh, vysoko přes 200 pozměňovacích návrhů a já myslím, že eh, tady je prostor pro kompromisy, který nakonec povede k většinovému schválení. Jak víme, eh, tato výroční zpráva je speciální věc. Eh, kdo by si myslel, že ECB bude muset nakupovat dluhopisy některých zemí? Prostě skutečný běh událostí překonal naše nejhorší představy. Já si myslím, a je to můj názor, že bez intervencí na trhu, třeba eh, nyní eh, v srpnu, by situace byla horší. My se musíme zaměřit na vytvoření nového rámce, který uleví v tomto smyslu ECB. Eh, musíme zavést instrumenty a případně instituce, které vytvoří příslušný ekonomický rámec, tak aby mm, evropské národy se vymanily z krize co nejdříve. Pokud se týče fungování ECB, my se domníváme, že, eh, a jsou to eh, lidovci, eh, zelení a další liberálové, že tedy dočasná řešení skutečně mají být dočasnými bez ohledu na krizi. Konkrétně ECB musí nadále zůstat eh, rigorózní, eh, pokud se týče kolaterální záležitosti. Já jsem eh, hovořil s G. Mitchellem, který je stínovým novým Eh, stínovým zpravodajem za EPP. Hovořili jsme o zavedení Evropské pokladny, Evropského ministerstva financí, což je instituce, která by měla vzniknout a měla by mít možnost vybírat daně, které by měly být eh, její vlastními zdroji. Se socialisty a demokraty, zejména s panem Kutašem, se souhlasujeme, soudujeme na tom, že Evropa musí dále postupovat po cestě integrace a to znamená, že je třeba takto podporovat také fiskální disciplínu. Ovšem já e, věřím, že dospějeme ke kompromisu. Pan Kikolt a pan Zelení mají velice dobré nápady a já speciálně e, souhlasím s významem transparentnosti a odborných znalostí. Já mnoho z vašich e, pozměňovacích návrhů, Svene, v oblasti fiskální integrace přijmu. Já jsem rád, že se eh, shodujeme na tom, že je třeba více informací o cílování. Pokud se týče pozměňovacích návrhů ze strany GUE, ačkoliv se ideologicky naprosto rozcházíme, eh, budeme se pokoušet o spolupráci tam, kde spolupráce je možná, například na roli měnové politiky při vytváření možné finanční rovnováhy. No a závěrem důležitý bod z mého hlediska, pokud se týče transparentnosti. Já jsem musím říci, že mnoho pozměňovacích návrhů jede eh, proti eh, strategii centrální banky. Kdykoliv se si čtu eh, hlasování, výsledky hlasování eh, eh, v radách centrálních bank, například švédské, britské a podobných, tak chybí mi tam stejná míra transparentnosti, jakou, na jakou jsme řekli u ECB. My jsme například minulý srpen viděli, že někteří členové Eh, někteří guvernéři eh, banky eh, nepodporovali nákup bondů určitých vlád. Nicméně my se vždycky dozvíme, kdo jak hlasoval a jaký k tomu měl důvod. Já si myslím, že zveřejňování zápisů ze zasedání bankovní rady by bylo velice příznivé. Domníváme se také, že ekonomickým aktérům by toto pomohlo lépe formulovat očekávání pro další kroky ECB. Plná transparentnost musí být skutečně eh, vývěsním štítem a tohoto evropského projektu. Já eh, vám si ještě říci, že eh, příští středu v 11 hodin eh, bude jsme se bavit o kompromisech. Bylo by dobré, kdybyste tyto návrhy kompromisy případně zaslali a samozřejmě můžete se se mnou spojit v případě jakýchkoliv pochybností nebo pro další informace. Děkuji vám. Pan Cutaș. Mulțumesc, doamna președinte. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl zopakovat to, co tady řekl právě kolega Tremosa, tedy to, že Evropský parlament musí nutně vyjádřit podporu pro evropské řešení krize, kterou zažíváme, tedy eh, krize, kde se projevuje nedostatek solidarity mezi členskými státy. Svými pozměňovacími návrhy jsem se snažil vytyčit pozitivní perspektivu pro eh, evropský prostor nebo europrostor a, a eh, snažil jsem se tam dát velkými silné poselství pro solidaritu. Vítám návrhy na stabilizaci řešení zadluženosti stát, států a samozřejmě potřebujeme i dlouhodobé řešení například vytvoření daňové unie, potom eh, vydání euroobligací, a to jsou jenom dva příklady. K pozměňovacím návrhům naší eh, skupiny, naší frakce, nebo tedy eh, pokud je o, také o pozměňovací návrhy tohoto výboru, tak jde samozřejmě o solidaritu v eurozóně. Vítám ten záměr, že máme rozběhnout hospodářství, že máme těmi opatřeními vytvářet pracovní místa a předložili jsme eh, také některé návrhy na řešení krize, například Evropský měnový fond, potom eh, vylepšení efektivity eh, finanční stability, neboli máme mít evropský mechanismus pro stabilitu a to jsou jenom některé příklady. Myslím si, že bychom mohli nalézt eh, různé kompromisy a já jsem ochotný s panem Tremosou a s dalšími eh, předkladateli spolupracovat. Vítám to, že pan zpravodaj nám ještě během tohoto týdne zašle své eh, kompromisní návrhy. Říkal, že buď během dneška nebo zítřka a jsem velice rád, že se ve středu sejdeme protože tento týden nebo nejpozději příští týden se budeme schopni dohodnout. Nahrazuje někdo eh, G. Mitchella? Dobře, tak dáme slovo eh, stínovým zpravodajům nejdříve Sven. Well, uh, thanks, Ramon. Děkuji, Ramone, za zprávu a vyjasnění. Já si myslím, že Mnohé pozměňovací návrhy se výrazně shodují a jdou podobným směrem. Myslím, že tady máme pár takových těch běžných problémů, které se dají vydiskutovat. Jedna z důležitých věcí, o kterých jste hovořil na začátku, je otázka důležitosti monetární politiky pro vznik různých bublin. Já myslím, že bychom měli eh, vážněji debatovat s ECB o těchto vzájemných vazbách. Já vím, že to není součástí definice cenové stability, ačkoliv určitá část efektu eh, dlouhodobě nízkých eh, úrokových sazeb přispívá k těmto bublinám. A já si myslím, že to je otázka politiky ECB. Já myslím, že to bychom si také měli vyjasnit. Dále se tady hovoří v několika pozměňovacích návrzích o tom, že by se měli započítávat také dluh eh, privátního sektoru, což je v podstatě růb téže mince. A já si myslím, že to je také důležitá věc. Také plně podporuji to, co jsi řekl o větší transparentnosti a já se také pokusím o eh, větší transparentnost. No a eh, jinak eh, myslím, že ono se to netýká jenom kvality z hlediska tedy uveřejňování Eh, uveřejňování eh, zápisu z jednání eh, Rady guvernéru, ale samozřejmě jde také o ten kolaterál, které, který tedy banky mají k dispozici, aby mohly dosáhnout na peníze centrální bank, ale tady jde také vlastně o celkové prostředky. Pokud jde o solventnost jednotlivých institucí, samozřejmě, že tady vyvstávají otázky a já to vidím tak, že to není tak transparentní, jak by mělo být, čili co se eh, přijímá jako záruka a eh, jaké bezpečnostní srážky, rizikové srážky se tady uplatňují. Čili to jsou otázky, které se týkají ECB a je tady určitá sensitivita na chyby, které se objevují v tomto hodnocení. Já myslím, že to je asi tak všechno, ale eh, ještě možná jednu věc bych chtěl říci a myslím, že je to důležitá věc taky pro tento výbor. ECB eh, e musí nyní vykonávat spoustu funkcí, které, se kterými se původně nepočítalo. A proto mnohé členské země se k tomu staví tak, že říkají, že eh, nechtějí, aby ECB eh, vykonávala tyto funkce, ale na druhé straně ani nechtějí ekonomickou vládu, která by to za ní převzala. Neměli bychom padnout do té pasti. Já myslím, že je třeba, aby bylo jasné, že je třeba, aby se prohlubovala fiskální unie mm, a musíme s to ujasnit s příslušnými institucemi. Já si myslím, že tuto zprávu bychom měli právě pro tento účel využít, protože jinak necháme ECB v té nešťastné roli, kdy bude muset přijímat rozhodnutí, e, která vlastně nebyla původně její součástí práce a která si vyžaduje určitou demokratickou legitimitu. Já si myslím, že to je ten hlavní problém politiky ECB v současné době. A proto bychom měli se k tomu vyjádřit naprosto jasně, nezastírat, že tady je problém, ale eh, odpověď je nevinit ECB, ale spíše ulevit jí tím, že vytvoříme evropské instituce, které tuto práci mohou převzít. Děkuji. Děkuji. Já vím, že je to výroční zpráva ECB z roku 2010, ale to je nakonec jedno. My jsme ji vlastně rozšířili nebo prodloužili. Slavíme se k tomu, jako kdyby to byla naše zpráva. To je asi politický názor na tyto otázky. Ano, ono je to takhle mnohem zajímavější. Možná, že příště bychom měli změnit název. Dále Niklas Šontis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή. Děkuji. Chtěl, by, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji. Vyslechl jsem si to, co řekl a musím říci, že z toho vyznívá velká snaha spolupracovat a to stejné mohu potvrdit i za nás. Chceme eh, samozřejmě na pozměňovacích návrzích spolupracovat nebo eh, zkrátka v rámci tohoto návrhu. Musím říci, že naše pozměňovací návrhy nelze vidět eh, ideologicky. V mnoha případech našich eh, pozměňovacích návrhů eh, jde o návrhy, které se týkají postoje Evropské centrální banky během minulého roku a samozřejmě také s ohledem na to, že v roce 2010, a to už ani nehovoříme o roce 2011, propukla veliká krize. Můžete si tu krizi označit, jak chcete, tedy zkrátka obrovská krize eurozóny. Hmm. A Evropské centrální bance nemůžeme uh, klást za vinu tuto krizi. Nemůžeme eh, na ně svalovat celou zodpovědnost, ale eh, Evropská centrální banka má alespoň část zodpovědnosti, alespoň eh, za situaci v některých členských státech i v eurozóně. A to je východisko, ze kterého vychází naše pozměňovací návrhy. Doníváme se, že struktura Evropské centrální banky neumožňuje, aby Evropská centrální banka zároveň fungovala jako mechanismus pro financování eh, v případě, že všechny ostatní nástroje selžou, v případě krize. Takovým způsobem není možné řešit současné problémy účinným způsobem. Jde o to, abychom byli schopni jednat my tady hájíme různá opatření. Možná bych mohl uvést alespoň dvě. Jednak eh, co provedeme s ratingovými agenturami. Všichni tady eh, velice odsuzují ratingové agentury a jejich eh, úkol nebo jejich úlohu, ale nebylo navrženo žádné konstruktivní řešení a už jsme tady o tom diskutovali. Je potřeba v této oblasti začít jednat. A za druhé podporujeme myšlenku eh, euroobligací, už jsme o tom také hovořili, ale pokud eh, Eh, hovoříme o nějakém opatření a zároveň protahujeme tu chvíli, než ho uplatníme, tak eh, někdy zjistíme, že to opatření zkrátka není dostatečné pro řešení daného problému. Máme tady statut Evropské centrální banky, jediný, jedinou její úlohou je udržovat stabilitu cen a možná, že bychom eh, statut měli změnit. A já si myslím, eh, že to nejsme my, kdo by měli v takovémto kontextu o těchto věcech diskutovat, tedy o změně statutu Evropské centrální banky. Děkujeme panu zpravodaji a připravíme eh, samozřejmě kompromis a budeme se snažit, aby ten závěrečný výsledek byl co nejlepší. Sylvie. Děkuji, Sylvie. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně dvě poznámky. Nejprve samozřejmě děkuji zpravodaji za vynikající práci, potom tady už spoustu věcí zaznělo a já bych chtěla navázat na to, co říkal Sven. Myslím si, že je to důležité. Evropská centrální banka nemůže být vnímána izolovaně od eh, toho celého komunitárního kontextu. Musela samozřejmě udělat věci, které nebyly zcela plánovány. Eh, tady to říkal i pan eh, Triše 29. srpna. Eh, a já si myslím, že je velice důležité, abychom si uvědomili, že chceme nalézt dobré řešení v zájmu Evropy, kde se uchová úloha Evropské centrální banky a nezůstane tady e, žádná mezera. Potom transparentnost, o tom jsem už diskutovala s Ramonem. Když tady hovoříme o tom, co se děje v eurozóně a také o tom, co se děje v dalších e, centrálních bankách, tak si tady musíme stále uvědomovat jednu věc, ať už v USA, v Japonsku nebo v jiných zemích Eh, samozřejmě mají jednu měnu a také zadluženost. A jakmile eh, například eh, bude se vyjadřovat jeden člen vlády, ať už je z Nebrasky nebo z Kalifornie, tak to nezmění spredy, které se budou aplikovat na zadluženost USA. Ale, a já samozřejmě také chci transparentnost, ale v tuto chvíli ehm, Tady by všechny rozdíly mohly hrát na, na něšem trhu určitou roli. Státy by mohly se dostat do opozice a to je něco, co mě trochu vadí v této věci, protože to bude faktor určitého rozstříždění evropské soudržnosti a může to mít opravdu důsledky, které to nemůže mít v jiných systémech, se kterými to tady bylo srovnáváno. Anybody else? Ještě někdo další? Ramon. Astrid. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že já jsem se zatím ještě nezabývala podrobně touto zprávou, protože jsem měla jiné priority, ale mám několik otázek a eh, Tady je nějaký Němec, který chce popohnat pana Trišete před soudní dvůr, protože jak si překročil své pravomoci. A já si myslím, že zítra budeme mít možnost položit různé otázky panu Trišetovi, také pokud jde o tento případ. Tento uh, krok toho zmíněného muže a e, mohli bychom ho tady se pokusit e, ujistit nebo uklidnit. Já jsem vždy hájila pana Trišeta, protože si myslím, že on byl jediný, kdo jednal ve chvíli, kdy ostatní byli pasivní. No, tedy komise a ostatní vlády nebo zkrátka ostatní. Nevím, jak se mám eh, kulantně vyjádřit. Eh, někteří zkrátka v té době se eh, dělali kroky, bez kterých bychom se rádi obešli. Bylo tady několik pozměňovacích návrhů. Pan Megal, ten by si bez pochyby vzal slovo, kdyby tady byl, ten také měl nějaké pozměňovací návrhy. A já bych se chtěla zeptat, na jednu věc. Spravodaj eh, vyzývá komisi, aby se eh, vytvořila jakási nová ratingová agentura v Evropě. Pan Mitchell by to chtěl vypustit a já jsem četla v německém tisku, eh, že pan Guido Westerwelle, který je ministrem zahraničních věcí Německa, vydává články nebo píše články, kde také volá po takové ratingové agentuře. A já bych se chtěla zeptat pana zpravodaje, co si o tom myslí, jestli si opravdu myslí, že budeme potřebovat takovou agenturu. Děkuji. Uh, Sven, you've got a little comeback on... Sven, Sven, ty se chceš něčemu vyjádřit? Ano, velice rychle. Paní uh, Lulinková, Eh, člověk nesmí v Německu všechno brát tak vážně. To platí jak pro ty neustále žaloby před nejrůznějšími soudy proti evropským institucím nebo proti novým evropským smlouvám. A to se týká i otázky Evropské ratingové agentury. Ta je v koaliční smlouvě současné vlády doposud vláda vůbec nekonkretizovala, jak by vlastně taková ratingová agentura měla fungovat, podle jakého modelu, i když se na to už dlouho ptáme. My teď jako Evropský parlament jsme dostali zprávu Berichta Klimta, který žádá zřízení takové ratingové eh, nadace. Já jsem nerozuměl tomu vyškrtnutí, ani tomu eh, nejsem pro. A s překvapením slyším, že v současné době eh, ani v komisi není jasné, jestli eh, ta předloha v dalším kole reform ratingových agentur, jestli se ten eh, návrh bude vůbec brát vážně a jestli vlastně můžeme jasně říci, že parlament k tomu má společné stanovisko. Já nechci říci, že všichni chceme vlastně takovýto veřejný orgán, ale mimo, co se týče financování a emisí finančních produktů, eh, chceme i další vlastně finanční zdroje, tak aby finanční trhy měly k dispozici jakousi rozmanitost a v tom případě by bylo dobré takovou ratingovou agenturu mít. Takže když by pan Westerwelle mohl přispět k tomu, že by německá vláda přišla sama eh, s nějakým návrhem, tak to bych bral vážně. Okay, I think that's exhausting. Tak já myslím, že... Ramon, the floor is Že jsme už vyčerpali všechny, kromě vás, Ramone. Děkuji, paní předsedající. Pokud se týče ratingových agentur, domnívám se, že takovým možným řešením by mohlo být zavedení více kompetencí mezi nimi. Já nejsem proti ratingovým agenturám. Oni mají svoji roli, důležitou roli, velmi důležitou roli, ale je třeba zvýšit jejich kompetence, aby lépe fungovaly a byly méně drahé jednou z možností je vytvoření veřejné ratingové agentury, která by eh, v tom také mohla hrát svoji roli. A já si myslím, že pan Klinc o tom hovořil a mm, tedy mm, proč bychom nemohli začít právě v tomto smyslu. Samozřejmě, že proč by takováto veřejná ratingová agentura na evropské úrovni nemohla být tím nejkompetentnějším, kdo řekne, eh, čí eh, rating, tedy které země je lepší. Ale opravdu by jim mohlo prospět více kompetencí eh, v této oblasti a autorita na trhu. Jak jsem řekl při představení zprávy, tuto zprávu jsem eh, se si eh, sepisoval v červenci, to znamená uprostřed krize. A řekl jsem, že jsem ji napsal jako mediterální liberál. A já eh, to používám, poněvadž takových nás mnoho není v tomto parlamentu. Každopádně bylo užitečné projednat problémy, jejichž pozornost eh, naši občané žádají. ECB nyní hraje roli téměř eh, rozpočtovou, eh, na což tedy nebyla stavěná. A my musíme zdokonalit institucionální rámec Unie tak, abychom toto sejmuli z beder ECB. Já si myslím, že to byl komisař Oli Rehn, kdo v květnu roku 2010 navrhl dát EFSF pravomoci nakupovat bondy na trhu jaksi preventivně. No a výsledkem bylo veto ze strany členských zemí a e, musím říct, že to evropské řešení, tedy které přišlo skutečně ve vyhrozené, vyhrozené situaci, tak e, se muselo tady přijímat velmi na poslední chvíli. Čili já si myslím, že je tady takové, takový většinový pocit v tomto smyslu a e, je e, skutečně příležitost, e, abychom debatovali o minimální míře fiskální integrace a podobně. Takže, kolegové, já se domnívám, že budeme k tomu přistupovat pragmaticky a že se nám snadno podaří dospět k kompromisům a vyslat signál parlamentu, radě a komisi a také evropským občanům, že máme řešení, jak se vyhnout této krizi a příštím krizím. No a pokud se týče zápisu ze zasedání Rady guvernérů, eh, je pravda, že to může rozdělovat. To je pravda. A já říkám i to, že e, se vlastně ptám, to, že se tyto zápisy ze zasedání nezveřejní, co to je? Je to příznak slabosti nebo příznak e, e, nějakého monetárního sjednocování. Já si myslím, že tato banka by měla být a je fiskální kotvou a musím říct, že bez eura, jakožto eh, středozemní liberál, říkám, že eh, Španělsko by bez eura eh, trpělo daleko víc. Ale jako středozemní liberál to ještě jednou opakuji a říkám, že naše unie se prostě nebrání zveřejňování zápisů ze zasedání rady guvernérů ECB a proto jsem tedy se v tom, co jsem dneska říkal, soustředil na opakování argumentu o transparentnosti. Takže toto myslím, že je naše pozice. Děkuji vám. Děkuji. Tak hlasování ve výboru proběhne 11. října a na plénu předpokládáme v listopadu na druhém zasedání. Tím skončíme bod výroční zpráva ECB a jelikož nemáme nic dalšího na programu, můžeme ukončit naší schůzi předčasně, ale takže byste ještě někdo chtěli něco říci? Ne. Dobře, takže výjimečně končíme brzy než eh, pozdě.